El señor presidente. Wow. Buenos días. Dobrý den. Eh, pane komisaři, zdravím vás, drazí kolegové. Zahájíme naše jednání. První bod na pořadu jednání dnešního dopoledne je přednostní rozprava, která se týká tří zpráv. Zprávy, která se vztahuje na vnitřní trh, To je zpráva paní Fontun und Hohenstein o hodnotící zprávě o vnitřním trhu, dále je to zpráva o ochraně spotřebitelů a třetí zpráva je zpráva pana Bošoj o síti Solvit. Dáme slovo zpravodajce. Každý bude mít čtyři minuty, aby představil svoji zprávu. Dámy a pánové, zpravodajové, vězte, že budete mít na závěr rozpravy ještě dvě minuty na to, abyste zareagovali. A nebo zodpověděli dotazy. Pokud předložíte zprávu ve třech minutách, budete mít ještě jednu minutu navíc po rozpravě. Takže šest minut pro tato dvě vystoupení. Nejdříve si vyslechneme paní Gräfin von Thun und Hohenstein. Máte slovo, paní. E, Děkuji pane předsedající, pane komisaři. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že mohu předložit devatenáctou srovnavací tabulku vnitřním trhu, která byla prezentována v loňském roce v červenci. Tato